se pustili do práce. A máme tady žádost o vystoupení procedurální poznámku, tak prosím, abyste to umožnili v důstojném prostředí. So please, Mr. Campbell. Prosím, slovo má pan Campbell. Uh, Vážený pane předsedo, já mám procedurální připomínku, pokud jde o článek 130. Bez ohledu na naši stranu či osobní názory jsme všichni poslanci a jedna z nejdůležitějších pravomocí, kterou máme, je, že máme možnost uh, volat exekutivu k odpovědnosti prostřednictvím otázek a odpovědí. Ale bohužel tomu nyní nedochází. Když jsou otázky položeny, tak se jim nedostane náležité odpovědi ani náležitého času. Tudíž článek 135 uvádí, že je přijatelná lhůta 6 týdnů, ale bohužel někdy to trvá až 11 týdnů a také je tady celá řada byrokratických limitů, pokud jde o dotazy e, ze strany technokratů. Pane předsedo, toto narušuje demokracii a je potřeba zjednat nápravu. Děkuji. Well, thank you very much, but, uh... Dobře, děkuji mnohokrát, ale bylo mi řečeno, že ty lhůty jsou naše rozhodnutí, takže i to je potřeba vzít v potaz. Nicméně bereme to na vědomí a předáme to příslušným orgánům. So... A nyní, vážení kolegové, přistoupíme k hlasování. První bod, který zde máme, je zpráva Sander Lunes. Jedná se o jednotné hlasování prostřednictvím jmenovitého hlasování. A votato a lumea? Hlasovali všichni. Votul este închis. Hlasování je ukončeno. Adoptat. Přijato. Nyní tady máme zprávu Augustin Diaz de Mera Garcia. Návrh číslo jedna. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Respins. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo dvě. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Potrýba. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže tímto prohlašuji tuto zprávu za přijatou podle dohody eh, parlamentu a rady. Dále číslo 3, zpráva Wikstrom, návrh 1 a 2 identické, jmenovité hlasování zahajuje. Votul este închis. Končím hlasování. Pins. Zamítnuto. Tímto prohlašuji za přijato dle dohody mezi parlamentem a radou. A nyní tady máme urychlení provádění politiky soudržnosti. V původním textu bod číslo 4, první část. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest v originálním textu. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování zahajuji. Votul este închis. Končím hlasování. Přijato. Bod odůvodění B, první část, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato usnesení. Hlasujeme o celém usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. A bylo to přijato. Děkuji mnohokrát. Tímto končíme hlasování a nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování. Kolegové, ještě nás čeká vysvětlení hlasování a rádi bychom začali. so please let us, let us start you know, with the explanation. Kolegové, takže zahájíme vysvětlení hlasování a slovo má pan Daniel Dalton. Děkuji, pane předsedo. Pod vedením mého eh, kolegy Wainwrighta se Evropa dostá, začíná podporovat mezinárodní zdroje. Dnes jsme tady poskytli eh, ostré nástroje.